aby bylo zajištěno, že ukradené majetky eh, nebudou tedy ukradené beztrestně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Máme šest návrhů usnesení. Eh, rozprava je tímto skončena a budeme hlasovat zítra v poledne. A nyní se podle našeho programu dostáváme ke zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012. ministro Vážená paní předsedající, pane eh, komisaře, vývoj v Bosně a Hercegovině není v souladu s našimi očekáváními. Máme řadu obav a víme, že s námi parlament sdílí eh, například v návrhu o usnesení, o kterém budete hlasovat zítra. Dovolte, abych využila této příležitosti a poděkovala Doris Pack konkrétně za um, odhodlání a za odborné uh, kapacity, které prokázala jako zpravodajka. Uh, zde se ukazuje, jak můžete ovlivnit uh, stávající vývoj a to je velice důležité. Minulý rok v prosinci Rada vzala na vědomí určitý pokrok v Bosně a Hercegovině na začátku roku 2012 vytvořením tedy státní rady ministrů Eh, také eh, byly přijaty dva eh, zákony související s Evropské unii o sčítání lidu a o státní pomoci. Bohužel, ale dále už reformy nepokračují. Zejména pokud jde o evropskou agendu, tak tam pokrok je tedy zastavil a používají se stále více dělící, dělivá nebo rozdělující retorika. Komise eh, vede dialog o eh, proces eh, přístupu z Bosny a Hercegoviny v návaznosti na jednání z, červnu, z června 2012. A i nadále máme velké obavy, pokud jde o nedostatečné uplatňování dohod. Jeden, jednou z priorit je, aby ústava se dostala s Eh, rozsudkem v případě eh, Sedič Finči a s dalšími mezinárodními eh, dohodami. Chtěli bychom, aby příslušné dohody vstoupy, vstoupily v platnost. Dodržení v, v rozhodnutí v Sedič Finči je velice důležité, tak aby Bosna mohla ukázat, že naplňuje i mm, předběžnou nebo mm, dočasnou dohodu SAA a tyhle věci jsou důležité, pokud, můžeme, eh, pokud bychom měli zvažovat jakékoliv, eh, jakoukoliv žádost o eh, členství. Ehm, mm, pokud, a také pokud jde o předvstupní pomoc, je třeba implementovat příslušné zákony, i ten zákon o státní pomoci a sčítání obyvatelstva. Pokračujeme eh, v strukturovém dialogu v rámci eh, stabilizačního eh, procesu a příslušné orgány v Bosně a Hercegovině vyzýváme, aby se účastnili tohoto dialogu konstruktivně. Klíčem je toto k tomuto je nezávislý a nestraný Eh, soudní systém. To pomůže všem velice. Vážený pane eh, komisaři, vážená paní předsedající, eh, Evropská unie bude pomáhat Bosně a Hercegovině v jejím přístupovém procesu. Nicméně politické vedení Bosny a Hercegoviny musí zesílit své snahy, musí plnit své závazky a je třeba, aby eh, jedně, bo no jedně tak eh, bude obnovena prosperita v této eh, zemi, když lid si zaslouží lepší budoucnost. Děkuji. Děkuji a nyní dostává slovo pan komisař File. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, paní ministrně, já bych chtěl poděkovat eh, paní poslankyně Doris Pak za skvělou eh, zprávu o Bosně a Hercegovině. Eh, Loni jsem vám říkal, že když hovoříme o Bosně a Hercegovině, tak je těžké být přehnaně pozitivní. Bohužel letos mám tentýž problém jak vaše, návrh vaší zprávy ukazuje, pokrok je velice omezený pokračují obavy ohledně politických elit, nedostatek sdíleného, um, sdílených eh, představ o budoucnosti země eh, trvá. Země stále eh, zaostává za dalšími zeměmi regionu. Vzhledem k tomu Evropská unie zvýšila svoji angažovanost v Bosně a Hercegovině na všech úrovních. Za posledních několik měsíců došlo k eh, značné eh, eh, politické aktivitě v této otázce. Abych to řekl stručně, implementuje se, implementují se všechny kroky na mapě politické v, přijaté v roce 2012 a Mm, ty jsou eh, shrnuté v vašich eh, návrzích i v návrhu vaší eh, zprávy. V Dubnu jsem tam vycestoval k projednání případů již Finči. Bohužel jsem musel zrušit třetí kolo dialogu na vysoké úrovni ohledně procesu přistoupení. Eh, vzhledem k nedostatku pokroku. Někteří politici eh, se zaměřovali více na eh, stranické zájmy než na implementaci toho mm, v rozsudku se již Finči. Vážení poslanci, Evropská unie může pouze usnadňovat je na politické elitě dané země, aby opravdu v se eh, politicky snažila. Eh, stávající eh, situace ukazuje, že nelze dosáhnout skutečného koncenzu o věcných otázkách a ten ovšem zůstává životně důležitý. Vstup nebo díky vstupu Chorvatska bude z Bosny a Hercegoviny náš přímý soused a Eh, my se snažíme, aby eh, ten proces uspěl na obou stranách. Měl jsem eh, jednání s ministry zahraničí Bosny a Hercegoviny a Chorvatska a také pět technických jednání proběhlo mezi našimi službami. Navzdory opakujícím se problémům opakujeme, že i nadále chceme podporovat ty v té zemi, kteří eh, chtějí eh, se posouvat vpřed. Náš strukturovaný dialog o soudnictví eh, přináší ovoce. Já mám za to, že tato sněmovna podporuje z celého srdce tento přístup a velice si toho vážím. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo zástupcům politických skupin. Paní Pak za EPP paní předsedající, paní předsedající rady, pane File. My jsme odložili tuto debatu o čtyři týdny a doufali jsme, že mezi tím dojde k něčemu pozitivnímu v této zemi. Bohužel to se nestalo. Nic se nezměnilo k lepšímu. Nedošlo k žádnému sjednocení ve věci Sejdič a Finci. Nemáme akceschopnou vládu a federaci. Víte, že prezident je ve vězení, nemůže ani převést svoje úkoly na někoho jiného eh, protože to není povoleno v rámci ústavního pořádku. Takže máme nefunkční federaci. Bosna Hercegovina je opravdu v dezolátním stavu. Politici v Bruselu, jak jsme právě slyšeli, a také v jednotlivých zemích EU dělají vše pro to, aby pomohli těmto lidem. Nicméně vypadá to, že tito lidé nechtějí, aby jim bylo pomoženo. Já jsem předložila pozměňovací návrh, který mm, je alarmující pro politiky. Já vím, že mnozí z tohoto parlamentu mi nedávají za pravdu. Ale já se cítím povinna vůči obyvatelům Bosny a Hercegoviny. A myslím si, že politici by si měli uvědomit, že tato vážná situace pramení také z jejich nečinnosti. Zmrazení členství právě proto, že se nenaplňuje otázka rozsudků ve věci Sejdiča Fenči, vedla také k tomu, že jsem se rozhodla předložit eh, tento pozměňovací návrh. Pokud znášíme tyto požadavky, tak se to vlastně nedotýká skutečných občanů, ale pranířuje to politiky. Co můžeme učinit? My nemůžeme dlouho vysvětlovat našim občanům, že transferujeme finanční prostředky do Bosny a Hercegoviny, že se silně angažujeme ale že nás politici tam eh, vedou eh, za nos. A já jsem velice nešťastná, že jsem musela předložit tento pozměňovací návrh, protože již 23 let se cítím velmi propojena s těmito obyvateli a přála bych si, aby v této zemi byla dobrá vláda, aby lidé měli job, aby děti měli budoucnost a aby všichni vyhnanci se mohli zpátky vrátit. Děkuji. Děkuji. A nyní za SAD paní Boskur dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že termín byl propasen. Vedoucí představitelé Bosně a Hercegoviny měli předložit důvěryhodné úsilí. Doposud tomu tak nebylo. V EU nemůžeme nazvat volby za spravedlivé, nejsou-li zastoupení všichni občané. To je minimální požadavek demokracie, to je základní lidské Eh, demokratické právo a tak je to opravdu klíčový eh, aspekt. Já jsem navštívila Bosnu a Hercegovinu, mluvila jsem eh, s lidmi, které jsou nazýváni takzvaně ostatní a vím, že přece musí takové lidé být také být volitelní i na prezidenta republiky. Ehm, vážení kolegové, pan Frenčí partneři prostě eh, jdou jinam se svými právy. Já nechci svolávat eh, nějaký spravedlivý soud pro všechny. Eh, Bosna Hercegovina stále ještě eh, není na této cestě. Chorvatsko se brzy již stane členem EU. To by mělo být vzorem pro Bosnu a Hercegovinu. Eh, toto je třeba propojit eh, Bosnu a Hercegovinu s Chorvatskem. Nesmí to být rozdělující vstup Chorvatska do EU. Občané Bosny a Hercegoviny nechtějí trpět nezaměstnaností nebo tím, že se neprosazují jejich práva. 80 obyvatel chce být členy EU, chtějí, aby jejich práva byla chráněna. A nyní E, samozřejmě jsme ve slepé uličce, věci se nevyvíjejí, komise se nějak nerozhýbala a e, negativní e, rada, aby, se, aby občané Bosny a Hercegoviny nemohli mít právo cestovat do Chorvatska, vlastně potrestání běžných obyvatel Bosny a Hercegoviny. To je závažná otázka. Máme velkou odpovědnost za západní Balkán. Rozvoj Bosny ovlivňuje celý region. Jak potom můžeme zajistit trvalou udržitelnost? udržitelnost a stabilitu v celém regionu, když tady je vlastně tato situace. Děkuji. Děkuji vám. A paní Nejc Ultenborg, dvě minuty. Eh, paní eh, předsedající a paní předsedkyně eh, rady, pane komisaři, vážení kolegové, já eh, chápu eh, vaše eh, zoufalství, zoufalství těch, kteří už sledují léta vývoj v Bosně a snažili se přispět k zlepšení situace a musí skonstatovat, že i teď už po x té další lhůta nebyla dodržena. Také chápu, že paní pak, eh, která je velice temperamentní eh, kolegyní, jak dobře víme, a velice dynamickou, teď eh, z tohoto zoufalství podává pozměňovací návrh, kterým volá k potom, aby členství Bosně, a Hercegoviny bylo zrušeno v mm, Radě Evropy a mm, totež pro finanční pomoc IPAP a Eh, já to chápu, ale nesouhlasím s tím. Nesouhlasím s tím proto, že eh, si myslím, že čím, eh, nebo že ačkoliv jsou tam velké nedostatky v Bosně a Hercegovině, tak Rada Evropy má mnohem více jiných členů, které už Ehm, kteří mají daleko větší problémy, ale na rozdíl od eh, Bosny a Hercegoviny jsou to velké a bohaté země. A tam nevyzývám eh, k jejich vyloučení. A já si nemyslím, že by to byla dobrá politika. Abychom eh, používali jiná měřítka podle toho, jestli je to velká nebo malá země ale eh, prostě nemůžeme si eh, od, eh, nemůžeme něco takového dělat. Musíme tlačit na Bosnu a Hercegovinu, ale myslím si, že pozměňovací návrh paní jde pak jde příliš daleko. Děkuji. Děkuji a není za zelené. Karnelisen, paní Karnelisen, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Od včerejška, mimo mikrofon, prosím. Tak, teď už se slyšíme. Od včerejška probíhá intenzivní rozprava o tom, jestli přijmout nějaká přísnější opatření eh, proti eh, vedení Bosny a Hercegoviny za to, že eh, promeškává jeden, jednu lhutu za druhou pro skutečnou ústavní reformu, kterou země opravdu akutně potřebuje. Paní pak navrhuje, abychom požádali Radu Evropy o pozastavení členství Bosny a, a abychom komisi požádali o, o dočasnou dohodu a její zrušení a, a o zrušení financování nebo zmražení financování IPA. Já si myslím, že to by poškodilo občany e, daleko více než to vedení, takže tam žádáme o, o rozdělené hlasování, ale potřebujeme být daleko e, nalehavější vzhledem k e, bosenskému vedení. Ono musí čelit důsledkům eh, své úplné nečinnosti. Jediná věc, kterou musí dělat, udělat je, eh, aby se shodli mezi sebou. Je to v jejich eh, rukou. A dozajista je to také mnohem naléhavější na úrovni mezinárodního společenství. Pokud eh, se má eh, zmrazit eh, dočasná dohoda, tak žádná země už nebude moci vůbec předstírat, že celkově je všechno v pořádku a jenom nějaké drobnosti se nepovedly. Ono totiž nic moc v pořádku není v Bosně a Hercegovině. Jak bosenští, tak mezinárodní představitelé musí nyní eh, začít naléhavě jednat a nestavět se k tomu zády a začít dělat to, co je skutečně nezbytné pro bosenské občany. Děkuji. Eh, je modrá karta na vás. Jste připraveni odpovědět? Prosím, máte slovo. Eh, paní Cornelisen, vzhledem k tomu, co jste právě uvedla ve svém eh, projevu, jak eh, odůvodníte ty velké finanční částky, které eh, Bosna a Hercegovina dostává od vašich voličů, z nichž řada také trpí stejně jako lidé v Bosně a Hercegovině. Já si myslím, že lidé v Bosně a Hercegovině eh, jsou eh, Evropané a místo v Evropě jim náleží v určitou dobu. A jejich pokrok je naším pokrokem. Takže veškeré prostředky, eh, které se vydávají za jejich pokrok, za jejich infrastrukturu, za jejich společenský pokrok, za jejich zaměstnání, za vykoření chudoby, tam nakonec budou k dobru eh, každého jednotlivého občana v Evropě. To je solidarita a té já si cením. Very much. Děkuji. A dalším řečníkem bude pan Poremba. z eh, Evropské konzervativy. Paní komisařu, eh, Pane předsedo, pane komisaři, Opět eh, posuzujeme situaci v Hosně a Hercegovině a sledujeme, jak pokročila tato země. Myslíme si, že to je asi ten eh, nejslabší článek v západním eh, Balkánu z hlediska evropské perspektivy. Bez pochyby um, orgány tam se musí opravdu soustředit na dobré řízení a na vytváření demokratických institucí, uh, na nezávislé soudnictví, na zlepšení eh, správní kapacity a na zlepšení reform v sociální a hospodářské oblasti. Velkým problémem je také korupce. Ta je přítomná ve všech oblastech veřejného života. Eh, stejně tak, jako tam dochází k obchodování s lidmi. Velkým problémem je nedostatek svobodných pluralistních eh, médií. A Přesto si myslím, že eh, Rozšíření eh, Evropské unie by tady bylo velkou investicí a že časem Bosna Hercegovina splní naše požadavky. Děkuji vám. A nyní pan Belder na jednu minutu jménem EFD. Děkuji, eh, pane předsedo. 7. Eh, května eh, jsem dostal eh, v uklidňující odpovědi od externí služby ohledně činnosti v Iránu pokud jde o vahabistické, respektive salafistické uskupení e, v Bosně. Přesně o týden později e, bosenská vláda vykázala dva prominentní e, představiteli iránské ambasády v Sarajevu za špionážní aktivity a kontakty s mužahedinskými tábory v zemi fotografie od, v tisku místním odmaskovali tyto diplomaty. Já od vás očekávám eh, seriózní odpověď na zvážné otázky, proto eh, eh, se ptám, máte za to, že evropský integrační proces Bosny je služitelný s úzkými kontakty a spoluprací mezi Sarajevem a Islámskou republikou Iránu? A máte za to, že vaše služba mm, je eh, v zásadě, eh, v zásadě eh, tedy spokojená s tím, že tamní skupiny islamistické nepředstavují bezpečnostní riziko pro v Evropu v případě, že by vstoupila země do EU? Je, opět další země, která vlastně mm, se dostává do pekla EU, to bude vést k vykořišťování a k uplatňování geostrategických zájmů EU. Navíc eh, by se eh, měl urychlovat proces kapitalistické restrukturalizace. Opět se odhalí eh, zranění, která vyplývají z předchozích válečných konfliktů. Dále mají být vydávány prostředky také proti etnické diskriminaci ale mm, nedotýká se to těch, kteří skutečně vytváří tuto situaci. To jde příliš daleko. EU rozdělilo Jugoslávii a došlo ke krvoprolití. To byla ta cena, která byla zaplacena. A Nyní zde tady máme dva úděsné protektoráty, Bosnu a Kosovo. V Bosně jsou síly mm, NATO již 20 let, dále tam máme Eufor Altea. A to znamená, že se to zcela vzdaluje eh, hodnot eh, Evropské unie. A nyní předám slovo. Pane eh, předsedo, byla chora, byl to chorý eh, úmysl Bosně a Hercegovině dát status eh, potenciálního členského státu. Je to země, mm, která je plná organizovaného eh, zločinu a korupce. Před několika týdny eh, Živko Budimir, prezident Bosensko-Chorvatské federace, byl zatčen eh, kvůli podezření z korupce spolu s 18 úředníky. Jeden z nich Eh, dokonce eh, proti eh, úhradě dával v rozsudky proti organizovanému zločinu. Organizovaný zločin, jinými slovy, je přítomen do nejvyšší úrovně toho státu. Navíc je tady problém s projevů nejradikálnějšího islámu, a sice vahabismu a který zavádí e, šariu. Už v Evropské unii musíme, e, e, máme dost problémů, musíme přestat s tím rozšiřovacím šílenstvím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit pan Posolt. Vážený pane předsedo, v posledním desetiletí nikdo se s takovou láskou a s takovou vehementností zasadoval, zased, zasazoval mm, o e, osud tohoto regionu jako biskup e, z a to, co slyšíme nyní z úst paní Pak, tak nás vede k tomu, že musíme tuto situaci brát vážně. Není možné ale hovořit o nečinnosti v zemi. Musíme společně přemýšlet, jak postupovat dále. Někteří říkají, že bychom se měli stáhnout. Svým způsobem je možné si uvědomit, že jsme se měšovali do mnoha detailů. Na druhé straně není dobré vydat tuto zemi američanům a vnucovat struktury, které nefungují. Můžeme si vzpomenout na slova Josefa Strause. Je obtížné eh, napravovat věci, které byly již spuštěny. Potřebujeme reformu, potřebujeme federaci, potřebujeme posílení jednotlivých eh, obcí, samozprávu a také vedení a vzdělávání nových eh, politiků to vše musíme zahrnout eh, do eh, tohoto směřování. Je pravda, že my nyní se potykáme s krizí, ale je jisté, že lidé se samotné země musí působit. My nemůžeme řešit problémy zvenčí. Ty síly obnovy musí pocházet ze samotné země. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit minutu a půl pan Rouček. mnoho. Paní ministrně, pane komisaři, nikdo neočekával, že cesta Bosně a Hercegoviny do EU bude jednoduchá vzhledem k tomu dědictví konfliktu i vzhledem ke složité institucionální struktuře státu. A skutečně, jak to jasně ukazuje zpráva do RISPEC, ještě je před námi mnoho práce. E, ústavní reforma musí být spuštěna, musí nabít jasné rozhodování e, a je nutné teď i do budoucna vyhnout se s eh, kresleným politickým postupům. Bude to nejen obtížné, ale bude i velmi, velmi složité modernizovat zemi a provést eh, reformy. Eh, Ten rozsudek Finči to je stále ještě ehm, nenaplněno. Je tady otázka soudnictví, náležitého politického zastoupení, všech a podobně. Obrovský rozsah výzev v Bosně a Hercegovině nemohou být e, omlovou pro nečinnost. Naopak je to vlastně důležité, aby se úsilí e, znásobilo a aby v zájmu všech, včetně bosenského obyvatelstva, tato země se dostala postupně e, do EU. 1. července vstoupí Chorvatsko. Černá hora dělá velký pokrok. Vidíme také pokrok mezi, v jednání mezi Belehradem a Prištinou. Bosna Hercegovina přece nemůže zůstat úplně vzadu. Není eh, ovšem eh, to všechno v našich rukách. Ano, my chceme pomoci, ale je to především v rukách eh, představitelů Bosně a Hercegoviny, aby oni odvedli svou práci. Děkuji. Děkuji vám a dávám slovo panu Dartmutovi na jednu minutu. Pane předsedo, děkuji vám. Bosna Eh, má obrovskou míru eh, nezaměstnanosti 43%. To je další velice chudá východoevropská země, eh, která se snaží nebo stojí ve frontě na členství v EU. Jakmile se dveře otevřou Bosně, bude tady masivní příliv lidí. Spojené království pak bude přímo magnetem Eh, britská konzervativní strana říká doma, že se snaží snížit přistěhovalectví, ale jak všichni dobře víme, to je prostě nemožné, dokud jsme členy EU. A ta nemožnost je ještě eh, větší a větší, jak se postupně další země stávají členy EU. A eh, lidé, stále větší počet lidí má možnost volného pohybu. Eh, je to dechberoucí, že britská vláda i laboristé aktivně podporují vstup Bosně a Hercegoviny do EU. Děkuji vám. A Pan Poselt má modrou kartu. Na pana Roučka jste připraven odpovědět? Herr Poselt. No, krát děkuji. Já jsem se chtěl zeptat pana Ročka za mm, několik týdnů bude Chorvátsko součástí Evropské unie. Vidíte tady nějaké šance přeshraniční spolupráce s Bosnou, Hercegovinou, zvláště v těch kritických regionech jako Banja Luka a v dalších regionech, aby se tam opět vybudovala tato spolupráce z popudu, tedy Chorvatska, když se stane členem EU. Eh, Máme dvě modré karty. Když dovolíte, tak já stručně odpovím na tu otázku. Ano, já tu možnost vidím. Měli bychom toto úsilí podporovat, ale současně si musíme uvědomit, že pro mnoho lidí v Bosně-Hercegovině bude život těžší, protože Chorvatsko bude v EU. A e, bude tady de facto silnější hranice mezi Chorvatskem a Bosnou Hercegovinou. Bude to tedy pro lidi těžší eh, cestovat do Chorvatska a samozřejmě bude také těžší z celé řady dalších důvodů, ale důležité je podpořit přeshraniční spolupráci. Já jinou cestu nevidím. A pane předsedo, když dovolíte, já se zeptám uh, pana Dartmuta na jednu věc, když mi to dovolíte. Mohl byste nám dát eh, čísla, protože vy jste eh, lidi z Bosny Hercegoviny tady vylíčil jako hrozbu. Je, hrozbu, jako kdyby měla tato země 62 milionů lidí, jako kdyby to byla neustále taková hrozba. Můžete nám tedy říct, kolik lidí z Bosny a Hercegoviny žije nyní v Británii? Pane Roučku, eh, já myslím, že vy se neptáte na to podstatné. Momentálně to není mnoho lidí, ale eh, právě proto, eh, že jsme měli náležitou kontrolu přestěhovalství. Jakmile se ale Bosna Hercegovina stane členem EU, tak nebudeme mít už žádné nástroje na omezení. Jak jste to řekl vy i mnozí vaši kolegové zde, působíte tímto směrem za pomoci komise. Pane Dartmute, další modrá karta od paní Cornelisen. Jste připraven odpovědět? Ano, prosím, máte slovo. Pane Dartmute, ve svém vystoupení Uh, hovoříte jako kdyby Bosna Hercegovina se měla stát členem EU zítra. Tomu tak není. Je tady celý dlouhý přístupový proces Eh, a je tady samozřejmě potřeba, aby proběhly reformy v Bosně Hercegovině, v hospodářské oblasti, v dodržování práv, v eh, mm, hospodářské soutěži a tak dále. Vy si to snad nepřejete pro občany Bosny Hercegoviny, vy si nepřejete, aby probíhaly takovéto reformy a Eh, vaše láska k blížnímu se omezuje pouze na britské občany a na nikoho jiného, kdo žije v Evropě? Já bych eh, myslel, že jsem to naopak řekl velice jasně, eh, až nadmíru jasně. Moje strana je proti tomu, aby Bosna Hergetovina se staly členy EU. E a ještě více se stavíme proti Srbsku, Makedonsku, Makedonii a Turecku, Albánii, Černé hory a tak dále, aby se staly tedy tyto země členy EU. E, to určitě je podstatné z naší strany. A já bych ještě e, rychle řekl jednu věc. E, kdyby Eh, Bosna a Hercegovina měly skutečně vstoupit eh, zítra do EU, pak už by bylo z mé strany velmi pozdě na to, abych protestoval či stavěl se proti tomu. Děkuji a dalším řečníkem je pan Melce. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Co se týče Bosny a Hercegoviny, tak zde máme co dočinit decentralizovaným státem, eh, kde jsou tyto zájmy silnější než centrální a mm, Bosna a Hercegovina by měla být více centralizovaná. To jsou protiklady, které nemůžeme ignorovat. I v Bruselu e, za cenu mnoha miliard e, učinit z Bosny Hercegoviny e, mnohonárodnostní stát se nepodařil. Eh, pokud se týká to sankcí, tady ty jsou úplně jiné z hlediska Srbska. A, mm, dochází k diskriminaci Kosova a mm, to zřejmě vůbec nevadí. I Srbsko například eh, mm, nedostalo právo na sebeurčení eh, a zde jsou snahy tedy donutit Bosnu Hercegovinu, aby byly centralizovaným státem, a tato krátkozraká politika by měla být skončena velice brzy. Paní Basesku má slovo. Vážený pane předsedo, pane komisaři, já podporuji rozšíření EU směrem na východ Evropy a také směrem na západní Balkán. Ale Bosna a Hercegovina zůstává jediným státem v tomto regionu, kde nedošlo k dostatečnému pokroku v procesu evropské integrace. Hlavním důvodem je nedostatek vize, když se jedná o budoucí cestu, kterou by se tato země měla dát. Administrativní organizace v této zemi ještě stěžuje přijímání rozhodnutí této zemi. Jsou zde pochybnosti ohledně schopnosti Bosny a Hercegoviny fungovat jako skutečný stát. A to je známé jak mezi politiky, tak mezi občany. Rozdíly mezi politiky a jejich vlastními eh, zájmy, to je něco, co může zastavit tento pokrok směrem k EU, tak jak je to eh, i v Moldávii. Co se týče rozšiřování EU na východ a na Balkán, politici obtížně získávají konsensus. Také situace menšin je znepokojivá. Ústava umožňuje pouze bosencům mm, Chorvatům, aby e, kandidovali do horní sněmovny. Také existuje určitý skepticismus v obyvatelstvu. Děkuji. A nyní předávám slovo na minutu a půl paní Fajon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Bosna a Hercegovina je v situaci, kdy stát je paralizován. Politické elity nerealizují přísliby z hlediska reform a následky nesou občané. Zpráva paní Pak ukazuje, jaká je situace v tomto státu, ale já nemohu podpořit její radikální návrh v tom smyslu, aby Bosna-Hercegovina byla vyloučena z EU. Skutečností je, že tento stát přechází z jedné krize na druhou. To se ovšem musí změnit. Já si přeji, aby tento stát se stal eh, členem EU, ale myslím si, že retorika v tomto státě není správná. Jako příklad eh, můžeme fungovat, ale samozřejmě nemůžeme přijímat nějaké prázdné sliby. Přístup Chorvatska do EU e, bude znamenat, že bude Bosna-Hercegovina přímým sousedem. A my jsme vyzvali irské předsednictví, aby mm, umožnil pouze e, cestování za pomoci občanské legitimace. To by usnadnilo cestování. Nemůžeme penalizovat obyvatelstvo za to, že politici neuspěli Není možné podporovat krátkodobé zájmy politiků a penalizovat obyvatelstvo. A nyní pan Kukan, minutu a půl. Děkuji vám, a jednu věc tady ještě nikdo neřekl. Já bych chtěl přivítat a ocenit iniciativy komisaře Fileho a vysoké představitelky Ashton směřující k podpoření reform v Bosně a Hercegovině. Naše diskuse o tomto státě však stále více a více frustrují. Je víc než smutné, že evropské ambice eh, této země a jejich občanů jsou tak často paralizované neschopností tamních politiků přijmout dohody týkajících se základních principů fungování státu. Pakliže má EU nést odpovědnost za budoucí rozvoj Bosny, místní politici musí nést zodpovědnost za současný stav této země. Hovořím o základních lidských právech. Jak je možné, že po čtyřech letech od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v kauze Sejdy Čenči stále ještě není možné tyto, eh, toto rozhodnutí zakotvit ve smlouvě? Je tady přece právo každého občana, aby se ucházel o místo ve zprávě věcí veřejných. To je minimální požadavek eh, pro jakoukoliv zemi, která stojí o členství v EU. Hovořím o ambicích Bosny a Hercegoviny stát se součástí EU. Poslední zpráva o pokroku hovoří o velmi malém pokroku, či dokonce o vůbec žádném pokroku. Základním předpokladem do budoucnosti pro jakýkoliv pokrok je povinnost představitelů Bosny a Hercegoviny hovořit o evropské integraci jasným a jednotným hlasem. Bosna potřebuje reformy ne kvůli Bruselu, ale pro své vlastní občany. EU může pomáhat s reformami, ale zodpovědnost mají plně v rukách místní politici. Děkuji. Děkuji. A e, nyní e, šest poslanců e, vyjádřilo zájem vystoupit jako nezapsaní řečníky. Dám jim prostor všem šesti, pokud budou dodržovat svoji řečnickou dobu. Nejdříve pan Banky. Děkuji. Eh, vážení pane předsedo, vážení poslanci, Bosna a Hercegovina se nachází ve velice obtížné situaci. Je eh, to eh, země, která je federací a složená z malých menšin, které jsou uh, Eh, zranitelné. Eh, já sám jsem z Maďarska a eh, žiju v Moháči, což je malé město a naše situace byla hodně srovnatelná. Žili tam Chorvaté, Sebelé, Němci a etniční Maďaři. A, a mm, Mm, takových měst byla celá eh, řada. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, zaprvé musí dojít ke stabilizaci situace a doufám, že k tomu dojde co nejdříve. Také doufám, že dojde k urychlení vyjednávání, že věci půjdou rychle vpřed, tak aby tato země mohla vstoupit brzy do EU. Jako Evropská unie myslím, že nemůžeme eh, zastávat žádné jiné stanovisko k Bosně a Hercegovině. Uvědomme si, že Chorvatsko vstoupí 1. července, takže naše vztahy s Bosnou a Hercegovinou budou stále bližší. Děkuji. A nyní pan Biden Bidenholz. Jsem děčný za to, že tady tato zpráva o pokroku je protože jinak by se hovořilo ještě méně o Bosně Hercegovině. Je to eh, tragické, že eh, právě tento neúspěch vlastně nás eh, na toto přivedl. Ta pozornost opravdu upadla. Tato země je v takové nepohnuté, stisněné situaci a mm, jsme stále zklamáni eh, těmito neexistujícími evropskými perspektivami. Ale neměli bychom to vzdávat, protože eh, to by znamenalo, že pravdu měli ti, kteří víceméně podněcovali válečné konflikty. A eh, znamenalo by to, že se nedají problémy řešit. Situace se změní pouze tehdy, pokud budeme věnovat eh, více pozornosti Bosně Hercegovině a budeme vyvíjet tlak na to, aby se rozvíjela nová řešení. Především bychom neměli ponechat tuto zemi jenom pro sebe, jinak eh, bude ponechána pro extremisty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře. Ehm, komise, rada by měly eh, umožnit, aby si po prvním červenci uchovala Bosna a Hercegovina stejné cestovní možnosti do Chorvatska. A to i po vstupu Chorvatska do EU. Chorvatsko totiž vstupuje do EU nikoli do šengenské zóny. Musíme prokázat více solidarity s bosenskými občany, pomoci eh, hospodářské mm, obnově této země a umožnit lidem, aby měli kontakty s dalšími. A tady je pozměňovací návrh číslo 7 poz, na, zpravodajky. A to je otázka e, zvážit e, členství Bosny a Hercegoviny v Radě Evropy. Já jsem proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Nechceme přece izolovat tuto zemi. E, tím, že bychom ji identifikovali s Běloruskem, jediným jedinou zemí Evropy, která není členem Rady Evropy, to by šlo příliš daleko. Měli bychom rozhodně tak drastický pozměňovací návrh nepodpořit. A rozhodně eh, nemůžeme prostě takto potrestat tuto zemi jen proto, že ještě nezvládá všechny ústavní záležitosti vzít pevně do svých rukou. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bosna Hercegovina je zemí, která má nejsložitější politickou strukturou na Balkáně. Etnické a náboženské rozdělení obyvatelstva výrazně komplikuje vytváření jakýchkoliv celostátních orgánů a struktur. Relativně čerstvé vzpomínky na kruté zemní konflikty zakládají vysokou míru nedůvěry mezi představiteli jednotlivých skupin obyvatelstva. Konsolidace politických poměrů v rozhodujících státech, jako je Srbsko a Chorvatsko, ukazuje také občanům Bosny a Hercegoviny, že věcné a pokojné řešení problému zbavené předsudků a nevraživosti může být dobrou cestou pro rozvoj této země. Proto jsem přesvědčený, že i nadále musíme pokračovat v politice integrace Balkánu a snažit se o získání důvěry obyvatelstva pro tuto cestu. Naše pomoc a podpora budování civilizované občanské společnosti v Bosně a Hercegovině nemá alternativu. A i když je tato cesta těžká, složitá a komplikovanější než v sousedních zemích. Děkuji za pozornost. Děkuji. A není pan Bronz congratulate bosnia and herzegovina for making little progress towards meeting the political criteria. blahopřeji bosně a hercegovině eh, v tom že se snaží splnit politická kritéria ale zároveň odmítá posun k tržní ekonomice a snaží se držet stávající systém. Velmi málo pokroku se dosáhlo také ve svobodě pohybu, ale ve skutečnosti šlo o svobodu pohybu v rámci Bosny a Hercegoviny. Pokud jste Bosňan nebo Chorvat, tak si můžete dvakrát rozmyslet, jestli budete cestovat přes Srbsko. Pak je tam zakódovaný odkaz na to, že neexistuje sdílená vize. Znamená to, že obyvatelstvo je rozděleno na tři skupiny a minimálně spolupracuje. Proto by bylo žádoucí přivést zemi do EU. Nicméně pro nás je z toho poučení, že vertikálně rozložený stát je neovládnutelný, tak jak nám Švedové ve Stockholmu mohou potvrdit také. Děkuji mnohokrát. Pan Zenko dyskusja pokazuje, že situace v Bosni... Moc krát děkuji. E, tato diskuze určitě ukazuje na to, že Bosna a Hercegovina e, respektive situace v této země není příliš uspokojivá a pro nikoho z nás. Nicméně tato diskuze ukazuje, že tato země by neměla e, získat výhled na vstup do EU. Já si myslím, že takovéto výhledy by určitě byly dobré pokud tento výhled tato země mít nebude, potom ztratí tato země určitě důležitý vliv na dění v této zemi. Když mluvíme o Bosně a Hercegovině, musíme si uvědomit historický a etnický kontext. Určitě by bylo lepší, kdyby tato země směřila směrem k EU. Kdyby se tato země snažila naplnit veškeré požadavky a normy, než když tuto zemi necháme na holičkách. Děkuji. Děkuji a na závěr diskuze dostane slovo ještě pan komisař File. Vážený, vážená paní předsedající, vážení poslanci, já se omlouvám, že ne vždycky sleduji připravený text nebo čtu připravený text. Zaznělo zde téma volného pohybu pracovníků z úst jednoho poslance. Nebudu jej jmenovat. Já se většinou snažím předvídat konkrétní data v rámci procesu rozšíření. A já bych vás rád poprosil, abyste mi udělali tak trochu výjimku. Doufám, že mě kolegové také kvůli tomu omluví. Bosná Hercegovina zatím nepožádala o členství v Evropské unii. Až budou tedy správné podmínky, a já si myslím, že to bude během několika měsíců, a já budu mít takovou tu žádost rukou, potom to musí schválit eh, Rada Dále eh, zde musíme se dívat na podmínky stanovené stabilizační a asociační dohodou. Eh, jsou tam ale ještě další kritéria. Za předpokladu, že vše půjde tak, jak má, můžeme navrhnout zahájení přístupových rozhovorů. Můžeme možná počítat s ještě některými eh, zdrženími kvůli klíčovým záležitostem, které je potřeba ještě naplnit. Pak bude následovat screening, to trvá řádově rok. Potom můžeme čekat další 4-5 let vyjednávání ratifikační, projev, eh, pardon, ratifikační eh, proces eh, a vyjednávání o smlouvě. Řádově tedy hovoříme o dalších sedmi letech, kdy je možné přechodně chránit trh před pracovní silou. A to je tedy ten pozitivní scénář. Mluvíme o sedmi letech. Je tedy patrné, že musíte mít jistou vizi pardon, 17 let. Musíte opravdu mít jasnou vizi, pokud chcete eh, vidět tak eh, daleko do budoucnosti. A eh, něco takového, upřímně řečeno, člověk nemůže vidět, co se bude dít za 17 let ani v zemi, kterou zná velmi dobře. Mám k tomu ještě tři připomínky. Máme určitě odpovědný závazek vůči Bosně a Hercegovině. My specifikujeme konkrétní data, vyžadujeme jistou disciplínu, máme vůči eh, Bosně a Hercegovině závazek, vycházíme z té Daytonské dohody a to byla dohoda, která v té době bylo to nejlepší, čím šlo dosáhnout míru v Bosně a Hercegovině. Nyní nastala doba, kdy bychom měli přemýšlet o novém rámci který by umožnil transformaci Bosny a Hercegoviny. Rozšíření je nejsilnějším nástrojem pro transformaci. Opravdu mluvíme o rozšíření. Je to právě rozšíření, které umožní řešit celou řadu problémů, na které jste si stěžovali, na které my si stěžujeme. Musíme jim pomoci přejít přes ten pomyslný most do Evropské unie. Tedy musíme je provázet tím eh, procesem eh, rozšíření. K tomu se ještě určitě dostanu. Určitě je rovněž důležité sledovat eh, to, co se děje v celém regionu. Rozšiřujeme nebo posouváme hranice Evropské unie Nyní se díváme na e, eh, Bosnu a Hercegovinu a je patrné, že ten region není jenom o Bělehradu a Prštině. E, eh, nás zajímá výhled eh, pro celý tento region. A já si myslím, že z toho je patrné, jak důležitá je ta možnost vstoupu do Evropské unie pro tyto země. Jaký obrovský potenciál se skrývá v tomto nástroji rozšíření Eh, chápeme-li ho jako nástroj pro transformaci. Musíme pomoci Bosně a Hercegovině, aby i nadále byla zemí, která se i nadále pohybuje v rámci Daytonské dohody. Mám ještě třetí bod. Někdy se vždy odvoláváme pouze na ty překážky, které eh, existují na cestě eh, k EU. Já si myslím, že existují různé důvody, proč ještě nemáme eh, stabilizační asociační dohodu. Ehm, existuje zde samozřejmě také v případě, že dojde k porušení dohodnutých pravidel, tak samozřejmě můžeme nastolit eh, proces pro porušení práva. Je pravda, že Bosna a Hercegovina nedodržuje mezinárodní závazky a my to, na toto musíme naprosto jednoznačně poukazovat. Myslím si, že na to poukazuje také váš návrh usnesení a pozměňovací návrh k němu. Já zde nechci diskutovat o tom, zda ten jeden či druhý eh, návrh je eh, ten pravý. Zeptáte-li se mě ovšem, jestli již přišel čas na to, abychom eh, troubili na výstražnou trubku, já říkám jednoznačně ano. Vyslechl jsem si celou řadu z vás, když jste říkali, že takovýto pozměňovací návrh nepodpoříte. Na druhou stranu neslyšel jsem žádnou alternativu. Neslyšel, neslyšel jsem z vašich úst žádný jiný návrh, který by umožnil Bosně a Hercegovině dostat svých mezinárodních závazků. budeme mít také eh, volby do eh, parlamentu. To by mělo být eh, za několik měsíců, myslím, že to je konkrétně příští rok. A co uděláme potom? Co když v Bosně a Hercegovině budou následovat další parlamentní volby a Bosna a Hercegovina stále ještě nenaplní rozsudek Eh, Evropského soudu pro lidská práva. Budeme tedy potom eh, být na poplach. Já si myslím, že ten správný čas nastal nyní. Nechceme nikomu vyhrožovat, ale měli bychom naprosto jasně poukázat na dvě věci. Musíme jim říci, musíte se postavit čelem k eh, tomu rozsudku Evropského soudu, musíte s tímto rozhodnutím Sejic Finči také sladit eh, vaši ústavu. Bez toho nemůžete požádat o vstup do EU, bez toho porušujete mezinárodní závazky a to má jasné dopady. A to se samozřejmě týká také těch eh, provizorního ustanovení nebo eh, aplikace stabilizační a asociační dohody. A my musíme jasně říci, my jsme vaši partneři, my jsme vaši partneři, my jsme zde pro vás, my jsme vám již hodně pomohli na té cestě před ten, přes ten pomyslný most do Evropské unie. Jestliže to ne, není dostatečné, my za sebe zdvojnásobíme naše úsilí. Ale potřebujeme, aby se naplnila ta společná vize i z vaší strany. Protože potom i vy budete naplňovat očekávání vašich občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní za radu paní Krajten, prosím. Děkuji mnohokrát, Paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem nesmírně vděčná za temnou eh, rozpravu, která odráží naše společné zklamání, ale zároveň to byla rozprava také velmi konstruktivní, eh, která velmi pomůže radě komisi i parlamentu. Chci zdůraznit ještě jednou, že EU je zavázána evropskému výhledu Bosny a Hercegoviny a musíme se ohlédnout trošku zpět a připomenout si skutečnost, že jakákoliv evropská země má právo na vstup do Evropské unie, jakmile splní kritéria. Proto nejde o to, že by jakýkoliv současný člen EU stanovoval, zda že také stát členem nebo zda se má Unie rozšířit či nikoliv. Ne, faktem je, že my tento závazek již bereme za svůj a zvláště vůči zemím západního Balkánu a to nikoli e, pro, e, podle prohlášení z Niky, e, ale také ze Soluně. E, také to, že musíme, e, jak řekl pan komisař File, e, také vnímat nejenom náš závazek, ale naši odpovědnost, která vyplývá z Daytonské dohody. A myslím, že nad tím je důležité se zamyslet. Především vůči našim evropským sousedům a partnerům máme odpovědnost vůči zemím západního Balkánu, zvláště vůči Bosně Hercegovině, která byla a je takto rozdělená a která má dosud před sebou řadu překážek, které musí překonat při usměřování a při znovu sjednocování v rámci evropské rodiny. EU bude i nadále, jak jsem již řekla, posilovat přítomnost v terénu, to je zcela jasný závazek na naší straně, ale také souhlasím s řadou poslanců, včetně s paní, pa, eh, pa, s paní Boskrt, s panem Kukanem a dalšími, eh, kteří uvedli, že odpovědnost za pokrok ve vztahu k Bosně a Hercegovině je v rukou jejich vedoucích představitelů a jejich institucí. A tak tomu bylo je a bude. EU může pouze působit jako angažovaný a konstruktivní partner, ale zároveň nemůže nahrazovat kroky, které musí vykonat e, samotní vedoucí představitelé dané země. Reformy mají zásadní význam. Probíhají reformy, eh, ano, probíhají, ačkoliv tady eh, zazněl opak, Ehm, ale vycházejí z našeho systému hodnot, hodnot, které jsou založeny na respektování demokracie, práv eh, lidských práv, práv menšin, právního státu. To jsou tedy hodnoty, na nichž je založena Evropská unie a přesně eh, tyto hodnoty bychom měli vyzdvihovat také při jednání s našimi partnery ehm, a o implementaci těchto hodnot by se měli snažit i naši partneři, a to pro dobrost vlastních občanů. Ehm, a také ehm, se nemusíme nijak omlouvat, a myslím, že ani kolegové se nemusí omlouvat za to, že trvají na respektování těchto sdílených hodnot. Proto jsou reformy zásadní a nejenom proto, že my si je přejeme, my po nich voláme, ale protože jsou v zájmu této země a jejich občanů. Tady správně zaznělo, že tento proces je dlouhodobý. Nemusíme se obávat, že uběhlo deset let od doby, kdy se Chorvatsko vydalo na cestu směrem k přistoupení k EU a naštěstí se k nám Chorvatsko 1.7. připojí. I další státy dosahují pokroku a víte dobře, že jsme diskutovali v této sněmovně také o Srbsku, Kosovu a právě práce vysoké představitelky a komisaře Fileho v tomto směru je doplňována vytrvalostí a odhodláním, které dalo vznik této dohodě, ale přesto je, a nás čeká ještě dlouhá cesta. To se týká všech zemí západního Balkánu. Jsme odhodláni dosáhnout pokroku a zároveň si uvědomit pokroku pokrok, který již byl dosažen, ehm, tedy ehm, de, prohlášení ze Soluně ehm, v této souvislosti správně připomíná, že je toto pro nás příležitostí se zamyslet a uvědomit si, co jsme dosáhli vždycky, můžeme usilovat o vyšší cíle, o vyšší ideály, ale v případě rozšiřování, zvláště směrem na západní Balkán, nesmíme zapomínat na to, odkud jsme přišli, na krve prolití, na válku, na tragédii, která nastala přímo za naším Prahem. A to před nedávnem. Jak obrovský pokrok daný region dosáhla, ať už jde o Chorvatsko, Černou horu či další země, které sice pomalu, ale jistě připravují půdu pro integraci do EU a které celá jistě zaznamenají podobný pokrok, podobný pokrok také zaznamená Bosna, ale potřebují k tomu vhodné vedení. A chci poděkovat na tomto místě parlamentu za jeho angažovanost, tato tichá práce zpravodajů a lidí, kteří jsou skutečně zapojeni do diskusí s občanskou společností, s představiteli politických stran na úrovni vlád a podobně odvádějí skvělou práci, které si vážíme, protože tato práce zdůrazňuje význam reform a také zdůrazňují to, co tyto reformy pozitivního přinesou. Návrh, paní Pak, pozměňovací návrh pozastavit přístup Bosně Horcegoviny Eh, v souvislosti s rozhodnutím soudního dvora. My na to v radě nemáme jednotnou pozici, ale chápu eh, váš přístup, eh, zmíněné jednání musí mít své dopady, ale zároveň Soud pro lidská práva zároveň musí zůstat možností, kam se může občan odvolat, ačkoliv třeba takový výsledek rozhodnutí může být kontraproduktivní, ale zcela jistě se budu těšit na další podněty z parlamentu. Chci ještě jednou parlamentu poděkovat. A ještě chci připomenout nám všem, jak důležité je, aby evropské instituce spolupracovaly a aby tato konstruktivní angažovanost pokračovala i do budoucna. Uvědomuji si, že řešení, které bylo Bosně Hercegovině formou Daytonské dohody nabídnuto a které odráží také zájem na úrovni EU, že nefunguje. A musíme v této souvislosti naslouchat skutečným hlasům a návrhům našich kolegů Roučka a dalších kolegů, eh, tak jak to tady také zaznělo z úst komise, že musíme v tomto procesu pomoci. Zcela jistě Bosna a Hercegovina potřebuje nový přístup, na tom se shodneme téměř všichni, musíme nalézt novou cestu a zároveň respektovat všechna společenství, eh, lidi různého původu, tak, abychom vyšli z politické slepé uličky, v které už jsme příliš dlouho. To si žádá o další práci ze strany komise, rady i parlamentu a velice se těším na další spolupráci, abychom toho dosáhli. Děkuji. Děkuji. Byl tu jedno návrh na usnesení eh, na závěr této rozpravy a proto teď můžeme přerušit.